Eh, článku 2003 bude to považováno za přijaté, pokud nebude podána námitka eh, frakce nebo minimálního počtu pracovníků. Eh, zápis jednání z této schůze bude zveřejněn. Byly podány dvě dva písemné prohlášení. Jedno je to číslo 7 2016 k zlepšení spolupráce v případě záchrany eh, dětí, které ztracených dětí v členských zemích EU, který předložil pan Stechovský a 18 dalších členů eh, dostal eh, tento dokument 465 podpisů. Pak je tady písemné prohlášení 8 2016 pana Kaputa k diabetu eh, který podal on a 26 dalších členů. Má 405 podpisů. Tato prohlášení budou zveřejněny v zápisu a předány adresátům. Ehm,